guten Tag. Dobrý den. Dobré odpoledne. Pokud dovolíte, začali bychom s prací naší schůze. Ještě jednou vám přeji krásné odpoledne a vítám vás srdečně na zasedání výboru pro rozkaz kontrol rozpočtu. E, nikdo nepředložil žádný námět na změnu pořadu jednání, takže schválen. A nyní bod číslo dvě. Kont News, tady máte mm, uvedeny jazyky, do kterých se bude tlumočit a navíc, jako vždy, je tato schůze přenášena po internetu. Prosím vás, abyste si připravili z té elektronické hlasovací karty. Pokud je nemáte k dispozici, tak vás prosím, abyste si je obstarali. Bod číslo tři tady bych ráda ještě předložila zápisy z poslední schůzy z ledna a února, z lednových a únorových schůzí a pokud proti těmto zápisům do konce tohoto zasedání nikdo nic nabít, nebudou pokládány za přijaté. Bod 4. Hlasování. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. A tím se dostáváme k jmenovitému hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Stále ještě hlasujeme. 20 hlasů pro, žádný hlas proti, takže skvělý výsledek. Nyní jsme u usnesení. Ne, omlouvá se paní předsedkyně, to bylo absolutorium, nyní tedy konta pozměnovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Tím jsme u, u závěrky účtů což již automaticky proběhlo, a jsme budu tři. návrh usnesení, pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato 6 pro, proti, budeme tomu, ověříme, ověříme návrh číslo 6. Ještě dva hlasy chybí.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 Ověříme druhou část. Elektronicky ověřujeme. Od ENF mám jeden hlas navíc. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 19 pro, proti,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 Ještě tři karty chybí, které nehlasovaly. Tímto končím hlasování, bylo to přijato. 38 pro, proti, strželi se přijato. 39 pro, proti, strželi se přijato. 40 pro, proti, strželi se přijato. 41 pro, proti, strželi se přijato. 42 pro, proti, strželi se přijato. 43 pro, proti, strželi se Ověříme číslo 43. Ověřujeme 43. Končím hlasování. Přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti,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 Chybí pět karet, které nehlasovaly. Tímto končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, strželi se přijato. Dostáváme se k spoluporadních výborech 9.1 pro proti, zdrželi se přijato. 9.2 to je pokryto, 9.3 pro proti, zdrželi se přijato. 9.4 pro proti, zdrželi se přijato. 9.5 proti, zdrželi se přijato, DV6 pro, proti, ještě jednou DV6 pro, proti, zdrželi se zamknuto, ale ověříme, ověřujeme DV6. Ještě jednou ověřujeme. Končím hlasování. Zamknuto. sedm pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou 97 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 98 pro, proti, 98 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování o usnesení elektronicky. Jmenovité hlasování zahajuji. Ja, die Abstimmung ist beendet. Končím hlasování. 17 hlasů pro, blahopřeji paní zpravodajce. Tím jsme dospěli ke konci prvního hlasování. Fungovalo to dobře, když jsem nechápala, proč tady kolegové SAD nespolupracovali řádným způsobem. Nyní se dostáváme k parlamentu. Zpravodaj je Derek Vogn. Přeje si vystoupit? Jenom velice stručně, paní předsedkyně. Chtěl jsem poděkovat za spolupráci a požádat kolegy, aby se drželi mých hlasovacích doporučení, protože jsou všechna velmi rozumná. Den Wunsch können wir verstehen. Toto přání chápeme, toto přání má vždy mnoho eh, členů. Kolegyně Ayala, ano, e, já pouze souhlasím s Bagenbogenem, ale také mám na srdci jednu důležitou věc. V případě překladu, písemného překladu do španělštiny, tam máme chyby v překladu, například otázka asistentů, tam není slovo akreditované, a u pozměňovací návrhu 108 tam máme nedoruzení v tom písemném překladu, tam se hovoří o interních členech, ale co je tím měno? E, stážisté a poslanců jsou tím míněni, takže já tady kritizuji ten překlad do španělštiny je částečně matoucí a proto je důležité na to při hlasování poukázat. Předsedkyně, děkujeme za tento poukaz a dostáváme se k rozhodování o absolutoriu. Pozměňovací návrh 1. Jedna a dohromady pro, proti, zdrželi se zamknuto. A jsme u absolutoria jmenovitě elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování. 21 pro, jeden hlas proti, absolutorium bylo uděleno. A nyní jsme u usnesení. Pozměňovací návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit, ověřit čtyřku. Končím hlasování. Přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Šest pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Sedm pro, proti, zdrželi se. Přijato. Osm pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 11 je kompatibilní pro, proti, zamknuto. 12 pr, pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro. Ovšem 15 odpadá, tedy 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17. S ústním návrhem nikdo nic nenamítá, takže pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamknuto, Dvacítka pro, proti, zdrželi se, dvacet jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. dvacet dva pro, odpadá, říká paní předsedkyně tři pro, proti, zdrželi se, dvacet čtyři pro, proti, zdrželi se, zamknuto, 25 ve dvou částech, První část pro, proti. Uvěříme první část eh, čísla 25. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Stejný počet hlasů. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Pravděpodobně podobné, takže je to také raději ověříme. Druhá část, návrh číslo 25. Končím hlasování. Přijato. 26 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. 27 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 28 ve tři, třech částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Mám pocit, že to bylo přijato, ale raději ověříme. Ano, je to Zdá se, že to je přijato. Končím hlasování. Je to jasnou většinou přijato. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. 33 pro, proti. Drželi se přijato. 34 pro, proti. Drželi se. Ověříme 34. Končím hlasování. Přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se, přijato 37 pro, proti, zdrželi se, přijato 38 pro, proti, zdrželi se, přijato 39 pro, Třicet devět tam je split vote, oddělené hlas, dílčí hlasování v dvou částech? Ne, ale my tady nemůžeme nařizovat split vote, na to jsou lhůty. Takže tam není split vote, takže celkově pro, proti, strželi se, přijato. 132 odpadá, 40 pro, proti, strželi se, zamknuto. 41 pro, proti, strželi se, zamknuto. Kompromis číslo 1 pro, proti, Zdrželi se. Budeme to moci, ověříme o jedničku. Kompromis jedna. Končím hlasování. Přijato. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se. Přijato. 47 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 48 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 49 pro, společně se 113 pro, proti, zdrželi se, přijato 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis ověříme číslo 50. Končím hlasování. Bylo to přijato, 12 hlasů pro. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 s ústním návrhem, nikdo nic nenamítá, pro, proti, zdrželi se. Budeme to, ob, mohli bychom to ověřit, číslo 54 s ústním návrhem. Končím hlasování. Zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50. Dobře, ověříme číslo 55. Končím hlasování. Je, ještě jeden chybí. Nyní končím hlasování. Přijato, omlouvám se, říká paní předsedkyně. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57. Přejete si ověřit číslo 56? Dobrá, ověřujeme. 56. Končím hlasování. Bylo to přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. První část tedy, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, 59 odpadá, 60 je kompatibilní pro, proti, zdrželi se. Ověříme 60. Končím hlasování. Přijato. 61 pro, proti, zdrželi se přijato, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66 pro, proti, zdrželi se Budeme muset ověřit, ověřujeme číslo 66, nebylo to jasné. Zdá se, že přijato. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato. 67 odpadá, 68 dvou částek. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 odpadá. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato 72 pro, proti, zdrželi se, přijato 74. Ten odpadá, takže 73 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 75 pro, proti, zdrželi se, přijato 76 pro, proti, zdrželi se, přijato 77 Pro? Proti? Ověříme číslo 77. Takže je to jasně odmítnuto. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. 78 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, strželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se. Eh, ověříme číslo 38. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. Zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 odpadá. 86 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, strželi se. Ověříme číslo 87. Končím hlasování. Bylo to přijato. 88 pro a odpadá, jak, ne, je kompatibilní s 86, 87, takže 88 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, pro, 88, proti, zdrželi se. Raději to ověříme. Ověříme návrh číslo 88. Bylo to přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 90 pro, proti, zdrželi se, přijato 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 92 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 92. Bylo to. Zdá se, že to bylo přijato. Ano, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se přijato 94 pro, proti zdrželi se přijato 96 pro, proti zdrželi se. Raději ověříme 96. -ku. 96 ověřujeme. Bylo to přijato 97 pro, proti zdrželi se přijato 98 pro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 proti, zdrželi se, přijato pátá část pro, proti, zdrželi se, přijato šestá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Údajně nehlasujeme o části číslo 7, byť je to pokryto, takže osmá část pro, proti, zdrželi se, přijato devátá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Desátá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Jedenáctá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. 103 pro, proti, zdrželi se. Přijato, mám pocit, ale raději ověříme. Ověřujeme číslo 103. Končím hlasování a bylo to přijato.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 E, byla vyslovena námitka proti ústnímu návrhu a v tomto případě hlasujeme teď pro, proti, zdrželi se, Zamknuto. Ano, hlasovali jsme o původním textu, který byl tímto zamítnut. Ano, hlasovali jsme o, o původním textu, neboť zámitka byla zamítnuta 110 pro, proti, zdrželi se. Přijato 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 115, 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, Raději ověříme. Ověříme 120. Končím hlasování. Přijato. 117 pro. Ne, mluvá se paní předsedkyně. To odpadá. 121 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 122 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 123 pro proti, strželi se, zamknuto 124 pro, proti, strželi se, zamknuto Kompromis 5 pro, proti, strželi se, přijato. 125 pro, ne, odpadá, říká paní předsedkyně. 129 pro, proti, strželi se, zamknuto 130 pro, proti, strželi se, přijato. 130, je na dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se. Raději ověříme. 131 první část. Končím hlasování. Zamítnuto. 131 druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto ale raději ověříme. Ověříme 134. Přijato. Ja, es ist abgelehnt. Zamítnuto. 135. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 136 ve dvou částech. První část, bude je pro? Proti, zdrželi se. To musíme zkontrolovat. 136 první část. Přijato, omlouvám se. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 138 pro? A to odpadá. 140 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 141 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 142 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 143 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 144 pro?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 158. Konec kontroly. Přijato. 159 pro, proti, zdrželi se. Přijato 163 pro, proti, zdrželi se kontrola, takže kontrola 163. Konec kontroly. Zamítnuto. 164 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 165 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 166 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Přijato, ano, a kontrola kompromisu 8. Přijato. 178 eh, pro, proti zdrželi se zamítnuto, 179 pro, proti zdrželi se. Kontrola 179. -ky. Konec kontroly, přijato. Omlouvám se, neviděla jsem to. 180 pro, proti zdrželi se přijato, 181 pro,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 proti, zdrželi se, přijato, 186, odpadá, 187 pro, proti, zdrželi se, přijato, 188 pro, proti, zdrželi se, přijato, 189 pro, proti, zdrželi se, přijato, 190 pro, proti, zdrželi se, přijato, 191 pro, proti, zdrželi se, přijato, 192 pro, proti, zdrželi se, přijato, 193 odpadá, 194 pro, proti, zdrželi se přijato, 195 pro, proti, zdrželi se přijato, 196 pro, proti, zdrželi se přijato, 197 pro, proti, zdrželi se přijato, 198 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 199 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 200 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 201, to se stáhlo, 202 pro, proti, zdrželi se přijato, 203 pro, proti, zdrželi se přijato, 204 pro, proti, to zkontrolujeme, 204, kontrola. Přijato. 205 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 206 pro, Proti? Zdrželi se. Kontrola 206. Konec kontroly. Přijato. 207 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 208 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 209 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 210 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 211 pro, proti, zdrželi se. Přijato, 212 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 213 pro, proti, zdrželi se. Kontrola 213. -ky. 213. Zamítnuto. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, jmenovitě ohledně toho usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování 19 pro 3 proti. Blahopřeji panu zpravodaji. Tím jsme ukončili hlasování. Agentury zítra. Please. <laughs> Eh, když dovolíte, milí koordinátoři, koordinátoři, až budeme moci, budeme pokračovat. Máme toho hodně na pořadu jednání. Já, damit... A tímto se dostáváme ke zvláštní zprávě 5 2018 5 2018 Energie z obnovitelných zdrojů pro udržitelný rozvoj venkova. Spravodajka je paní Gardenbachová a spravodaj za EUD je pan Jereb, kterého zde srdečně vítám a kterému i hned udělím slovo, hned jak v sále zavládne klid. Prosím, utište se, abychom mohli pokračovat v naší práci. Máme krátké představení, krátké prezentace zvláštní zprávy, takže prosím. Děkuji paní předsedající, vážení členové a členky tohoto výboru. Děkuji za možnost představit hlavní závěry týkající se zvláštní zprávy energie z obnovitelných zdrojů pro udržitelný rozvoj venkova, významné potenciální synergie, většinou však nerealizované. Energie z obnovitelných zdrojů je z nefosilních zdrojů energie, které se za lidský život znovu nahradí. Jak spotřeba, tak výroba obnovitelných Obnovitelné energie se zvyšuje, ale potřebujeme ještě větší úsilí, pakliže máme dosáhnout cílu, tedy 20 celkové spotřeby energie vyrobené z obnovitelných zdrojů do roku 2020 a do roku 2030 se to má dostat na 27 Používat více energie z obnovitelných zdrojů je zásadní, chceme-li snížit emise skleníkových plynů a naplnit tak pařížskou dohodu z roku 2015 o klimatických změnách. Řada programů pro financování je k dispozici jak z evropské, tak vnitrostátní úrovně k motivaci spotřeby a výroby této energie. Je to například Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Náš audit se zabýval propojením obnovitelné energie a rozvoje venkova. Dívali jsme se na politický rámec Evropské unie pro obnovitelnou energetiku jako celek, ale také na to, jak bere v potaz určité aspekty rozvoje venkova. Z kontrolní činnosti docházíme k závěru, že existuje potenciál synergii politiky obnovitelné energie a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, tak aby se zajistil trvale udržitelný rozvoj venkova. Nicméně zatím tyto synergie nebyly využity. Zjistili jsme, že určité nástroje v novém politickém rámci obnovitelné energetiky mají potenciál tuto situaci zlepšit. Nicméně, ani stávající, ani navrhovaný rámec pro trvalou udržitelnost bioenergetiky dostatečně chrání venkov proti identifikovaným jak ekologickým, tak socioekonomickým rizikům a neumožňuje ani maximálně využít potenciál trvalou udržitelného rozvoje. Co se týče jednotlivých závěrů, tak ty mohou pomoci k naplnění cílu obnovitelné energetiky na vnitrostátní a evropské úrovni, ale měly by doplňovat také trvale udržitelný rozvoj venkova v Evropské unii. Evropská komise ovšem neposkytla dostatečná vysvětlení v této oblasti ani žádná vodítka a neuváděla ani, jak ERDF má doplňovat vnitrostátní a další evropská finanční další evropské finanční prostředky. Následně tedy dochází k dostatečnému příspěvku k obnovitelnému rozvoji venkova. Do října 2017, tedy čtyři roky od začátku stávajícího víceletého rámce, pouze 5 fondů v rámci oblasti 5C bylo nakonec využito. Navíc komise nemá žádné komplexní informace týkající se výdajů na obnovitelnou energetiku CRDF do, eh, a to pro období 2007 až 2013 a neříká nám, jak eh, to také plně zapadá do celkových evropských investic do obnovitelné energetiky. Také nemáme dost informací k tomu, eh, čeho jsme dosáhli na základě těchto investic. Přestože v letech 2014 až 2020 dochází k určitému zlepšení, přesto tam jsou slabiny v monitorovacím systému a to proto, že programování je složité a hlavní indikátory jsou pouze omezené. Kontrolovali jsme vzorek projektu, které se týkal jak eh, dodávek třetím stranám energie z obnovitelných zdrojů, tak těch projektů, kde se eh, vyráběná energie přímo spotřebovala. Většina projektů, které jsme navštívili, se dá považovat za úspěšné, protože mají dobrý hospodářský ekologický dopad v oblasti rozvoje venkova. Nicméně, v výběrových řízeních se objevily slabiny, což vedlo k tomu, že byly financovány projekty, které měly hospodářský přínos pro samotného vlastníka projektu, ale neměly příliš velký dopad na rozvoj venkova. Na základě těchto zjištění předkládáme následující doporučení. Při vytváření budoucí politiky trvalé udržitelné energetiky by komise a členské státy měly brát v úvahu eh, specifika venkova. A to především při vytváření eh, integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Komise by se společnými normotvůrci měla navrhnout budoucí rámec politiky pro bioenergii tak, aby zajišťoval lepší ochranu před neudržitelným využíváním biomasy pro energetické účely. Komise by měla specifikovat účel a úlohu podpory z EZFRV pro investice do energie z obnovitelných zdrojů. A také by měl chtít po členských státech, aby poskytly aktuální informace týkající se výsledcí programu, výsledku programu v oblasti projektu energie z obnovitelných zdrojů, a to ve své zprávě za rok 2019. A komise by navíc měla posílit nutnost uplatňování příslušných výběrových postupů, aby byla podpora poskytnuta jen na životaschopné energetické projekty s jasným přínosem pro udržitelný rozvoj venkova. Děkuji. A pokud budete mít nějaké otázky, tak rád odpovím. Ja, vielen Dank, das ist ein wichtiger Bericht. Děkuji mnohokrát, to je velmi důležitá zpráva. Eh, ta nás vede do centra toho, co by se mělo odehrávat eh, ve venkovském prostoru. Dále bych nyní slovo komisi za DG Agri, paní Loris Hoffman. Prosím. Yeah, thanks very much. Děkuji, paní předsedkyně prvé řadě bych chtěla poděkovat za možnost vyměnit si názory k této zvláštní zprávě účetního dvora, která se týká energie z obnovitelných zdrojů pro udržitelný rozvoj venkova. Evropská komise vítá tuto zvláštní zprávu. V zásadě přijímáme i doporučení, která byla vydána, byť musím říct, že existuje pár bodů, kde nesme schopni předvídat, jakým způsobem tyto body budou zohledněny v legislativních návrzích po roce 2020. Nicméně některá toto doporučení jsme již zohlednili. K několika bodům, o kterých hovoří Evropský účetní dvůr. Za prvé, ke směrnici o obnovitelné energii. Tato směrnice dává zásadní manevrovací prostor členským státům v tom, jak naplní tyto cíle a jak budou propagovat používání této obnovitelné energetiky na venkově. Také máme za to, že stávající rámec udržitelnosti pro bioenergii měl dostatečný ekologický dopad. V roce 2015 byla přijata další opatření která se mají zabývat nepřímými dopady. Návrh Evropské komise týkající se přepracovaného znění této směrnice zásadním způsobem tento rámec posiluje a jsou tam také další opatření, která můžou předejít trvale neudržitelnému využívání lesní biomasy. A chci také říci, že kritéria trvalé udržitelnosti u bioenergetiky nelze nahlížet izolovaně. Doplní totiž jinou horizontální legislativu Evropské unie, a to především revidované nařízení týkající se LULUCF. Co se týče politiky rozvoje venkova, která by měla podporovat trvale udržitelnou energetiku. My si pochopitelně uvědomujeme a vítáme, že Evropský účetní dvůr konstatuje, že obnovitelná energie může přispět trvale udržitelnému rozvoji venkova, a to především tím, že do toho budou zapojeny místní zainteresované strany. Zvláštní financování pro rozvoj venkova by mohlo sehrát úlohu při dosahování vnitrostátních cílů v oblasti obnovitelné energetiky. V rámci sdělení o budoucnosti zemědělství a potravinářského průmyslu jsme již učinili závazek, že posílíme ambice společné zemědělské politiky na efektivnější využívání prostředků a lepší péči o životní prostředí a klima. Týká se to trvale udržitelné výroby biomasy pro všechny uživatele a to i uživatele z bioenergetiky. Co se týče budoucnosti politiky rozvoje venkova, tak by měla lépe reflektovat potřeby území, kterých se týká. Nicméně je také potřeba zdůraznit, že je na členských státech a na regionech, aby to rozhodli, protože ty jsou nejlépe z toho rozhodnout, jak naplnit cíle rozvoje venkova a trvalé udržitelné bioenergetiky nejhospodárnějším způsobem. My poskytujeme určitá vodítka a podporujeme členské státy, například tím, že šíříme příklady osvědčené praxe v rámci politiky rozvoje venkova na internetových stránkách sítě pro rozvoj venkova. Tam můžete najít příklady toho, jak na venkově obnovitelná energetika eh, může být využita a může být maximalizovaný její potenciál. Také pracujeme se skupinami členských států. Například byla vytvořena skupina v rámci iniciativy Evropského inovačního partnerství a ta pracuje s členskými státy a dalšími zainteresovanými stranami pro rozšířování bioenergetiky v zemědělství. Účetní dvůr také doporučuje, aby výběr projektů bral více v eh, úvahu přidanou hodnotu bioenergetiky pro rozvoj venkova. Rádi bychom připomenuli, že výběr projektů je odpovědností členských států a že členské státy také definují kritéria pro výběr. Nicméně spolupracujeme obecně na těchto výběrových kritériích členskými státy, tak abychom našli ty nejlepší v souvislosti se stanovenými cíly. A tato spolupráce bude pokračovat i do budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Mezitím se dostavila i paní zpravodajka, paní Kádenbach. Pokud si přejete vystoupit, prosím, máte slovo. Děkuji. Poté, co jsem přišla až po eh, prezentaci. I přesto velice eh, mnohokrát za ní děkuji, někdy je to obtížné, když se trošku eh, změní časový harmonogram, ale jsem ráda, že se podařilo postupovat takto svižně. Děkuji ještě mnohokrát panu zástupci účetního dvora za velice cenou zprávu, která je nyní prezentována ve velice rozhodující době. Nyní se snažíme naplánovat společnou zemědělskou politiku po, na dobu po roce 2020. A tady jsme samozřejmě vděční a také částečně odkázáni na to, abychom eh, měli dobrá verifikovatelná kritéria pro rozhodování, abychom si mohli zvážit, jak naorientovat se v budoucnu. I když je tento dokument trošku mimo naše oblast eh, kompetencí, musím říci, že Eh, je jasně vidět, že i rozvoj venkova a další opatření společně velice úzce souvisí. A otázka dalšího rozvoje přístupu například obnovitelné masy má zásadní vliv na rozvoj venkova. To jsme v poslední době viděli i u jiných eh, zpráv účetního dvora. Uvědomili jsme si, že se musíme dostat pryč z toho odděleného způsobu uvažování, že to jedno je zemědělství, to druhé jsou ekologická opatření, další věc jsou strukturální forty. Z toho se musíme vymanit a dospět k nějakému širšímu, komplexnějšímu způsobu myšlení, abychom dokázali propojit naše zdroje. A další důležitá věc, která je ve zprávě, se týká některých opatření, či respektive té skutečnosti, že některé, některá opatření, která rámci jedné oblasti implikují pozitivní vliv, pokud na ně e, pohlížíme z celkového pohledu, tak nevedou nutně k těm žádoucím účinkům. Tak, jak to zde bylo zmiňováno, například jeden subjekt, který dostane podporu, z toho má užitek, ale nevede to všeobecně k užitku rozvoje celkového té venkovské oblasti, kde ten, e, ta osoba, která dostane tu podporu, Eh, sídlí. Takže na to je třeba v budoucnu hledět mnohem pozorněji, aby tyto peníze skutečně šly ku prospěchu rozvoje té oblasti a aby to nebylo pouze zajištění příjmu jednotlivého producenta. Já tuto zprávu pokládám skutečně za zásadní a proto si myslím, že bychom si měli vytvořit pracovní dokument, tak abychom mohli celou zprávu ještě dohloubky prodiskutovat a z naší strany ji ještě doplnit. A e, říkám kolegům a kolegyním, že tak jsem, nebo jsem ráda, že mají takový zájem o tu zprávu, protože se týká jak rozvoje venkova, tak otázek udržitelnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie. Proto si myslím, že pracovní dokument je dobrou možností, jak jasně nadefinovat náš postoj v této věci. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Rozhodně si to ještě jednou zařadíme na pořad jednání. Také se domnívám, že je to velmi důležitá zpráva je a ze za tuto zprávu účetnímu dvoru mohu pouze pogratulovat, neboť ne každý den máme na stole zprávu o tak specifickém důležitém tématu. Přeje si ještě účetní dvůr na závěr slovo? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom stručně. Jsme velice rádi, že Evropská komise přijímá naše doporučení a doufáme, že tato doporučení budou také později v praxi prováděna. Jak jsme konstatovali ve své zprávě, je důležité zabývat se propojením cílů k dosažení obnovitelných zdrojů energie a rozvoje venkova. 95% finančních prostředků je stále k dispozici a doufáme, že půjdou do projektů, které budou mít větší přínos pro rozvoj venkova a ne pouze pro pár vybraných zemědělců. Rád bych se ještě vyjádřil k druhé verzi směrnice o obnovitelné energetice. Souhlasíme s tím, že dává manevrovací prostor členským státům, ale ve své zprávě konstatujeme, že zde existují určitá rizika, a to i v té druhé přepracované verzi. A ta rizika jsou spojena intenzifikací zemědělství a, led, a lesního hospodářství a pálení biomasy, což přináší emise a to ještě pořád není dobře vyřešeno ve směrnici obnovitelných zdrojích energie a můžeme se nad tím zamyslet v rámci procesu přijímání této směrnice. Děkuji. Děkuji, tímto jsme dospěli ke konci krátké prezentace této zprávy. Dostáváme se k další zprávě, což je zpráva EUD číslo 10 lomeno 2018 o režimu základní platby pro zemědělce. Naší zpravodajkou je paní kolegyně Schmidt a za účetní dvůr je odpovědní pan Joao Figueiredo. Tímto mu dávám slovo představení zprávy. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji všem členům výboru KONT. Je mi velkou ctí mít tuto příležitost představit vám hlavní závěry tohoto auditu ohledně tedy eh, systému základních pladeb pro zemědělce. Mám připraveno pár snímků, skutečně jenom pár. Jednak, eh, abychom to zvládli co nejrychleji, abychom si co nejlépe rozuměli tento systém BPS, jak víte, byl přijat v roce 2013 a příslušné reformě SZP a nahradil systém SPS tím, že přímé platby nově zahrnovaly tyto základní plány BPS. Jsou eh, takzvané odpojené platby, jinými slovy zemědělci eh, dostávají platby podle způsobilé zemědělské půdy. BPS výročně představuje výdaje ve výši zhruba 18 miliard euro pro nějaké 4 miliony zemědělců v 18 členských státech EU. Komise a členské státy spravují BPS společně. Naše celkové závěry z auditu jsou, že systém BPS funguje podle plánu jako systém, ale že má omezené dopady na zjednodušování, zacílení a konvergenci úrovně pomoci. Jaké jsou naše další závěry? Co se týká výpočtu eh, subvencí, vidíme, že agentury eh, se musí hodně, hodně snažit. Kontrolní systémy v členských státech, eh, které jsme navštívili, eh, odstraňují rizik, riziko nesprávné kalkulace a alokace dávek BPS. V některých případech byly dávky BPS vypočítány pouze provizorně, přičemž některé platební agentury, které jsme navštívili, měly s tímto velké problémy. Ale je potřeba zdůraznit, že vyplácení BPS celkově vzato nebylo materiálně ovlivněno chybovostí. Co se týká zprávy BPS, jsme dospěli k závěru, že komise poskytuje členským státům rozsáhlé pokyny, ale nemůže vždy zajistit, že budou ta pravidla konzistentně aplikována. Co se týká zjednodušení, zde je potřeba připomenout, že zjednodušení bylo jedním z principů reformy SZP v roce 2013. Komplexní pravidla EU ohledně VPS a ohledně způsobilé půdy obsahovaly mnoho možností a výjimek pro implementaci tohoto systému. Ale my jsme zjistili, že možnosti zvolené členskými státy nevždy Eh, usnadnění umožňovaly. Občas znamenaly naopak komplikace. Co se týká eh, zacílení, zjistili jsme, že reforma rozšířila kategorie na půdu, u které lze vyplatit podporu, ale vyžaduje se minimální zemědělská činnost byl zaveden nový koncept aktivních zemědělců, ale implementace byla pouze částečně účinná a některé členské státy zaujaly proaktivní přístup v tom, že zabraňovali, případně zvracovali možné negativní dopady, jako třeba spekulace. Co se týká závěrů ke konvergenci úrovní podpory, zjistili jsme, že v rámci úrovní na podporu z roku 2013 na hektar, takže ty se staly rovnoměrnějšími, ale v 11 z 18 členských států budou se trvávat výrazné rozdíly i po roce 2019. BPS má důležitá omezení, co se týká řešení problémů s příjmy zemědělců a bývá ku většímu prospěchu velkých zemědělských podniků. Nakonec absence eh, základní hodnoty baselineu a jasných cílů znamená, že je velice těžké stanovit účinnost a efektivitu této podpory. Proto na základě těchto závěrů máme určitá doporučení pro komisi. Co se týká výpočtu eh, podpory, doporučujeme, aby komise zajistila, aby členské státy řešily slabiny v oblasti klíčových kontrol, a aby opravovala nároky, kde jsou hodnoty výrazně eh, ovlivněny neaplikací příslušných pravidel a nebo nepřítomností aktuálních dat o užívání půdy. Co se týká řízení na straně komise, komise by měla zrevidovat systémy pro rozšiřování informací mezi členskými státy, aby maximalizovala konzistentní interpretaci a aplikaci právního rámce BPS. Rovněž navrhujeme, aby komise navrhla změnu aktuální legislativy tak, aby měla možnost vynutit si eh, přenos klíčových informací ohledně implementace systému přímé podpory. A nakonec, co se týká řízení komise, rovněž doporučujeme, aby komise vyjasnila konkrétní role v rámci komise a certifikačních orgánů No a úplně nakonec, co se týká budoucí podpory zemědělců v rámci CZP, my jsme učinili doporučení komisi s tím, že jsme řekli, že komise, než eh, učiní jakékoliv návrhy do budoucna ohledně eh, nastavení CZP, by měla analyzovat potřeby všech skupin fondů, pak by měla definovat eh, operační cíle jakýchkoliv mechanismů na podporu příjmu a měla by přeskoumat, jak je možné tyto systémy nejlépe navrhnout tak, aby takových cílů e, účně dosáhla. A nakonec e, je potřeba hned od začátku propojit navrhovaná opatření s příslušnými operačními cíly a baseliny, na základě kterých bude efektivita dané podpory měřena. Tolik naše doporučení, která považujeme za důležitá pro komisi. Jsme velice rádi, že alespoň některá z nich byla komisí přijata a chápeme, že komise vzhledem k těmto doporučením je někde v obtížné situaci, protože právě čekáme na nové návrhy pro nové období SZP po roce 2020. Tolik tedy závěry našeho auditu a doporučení komisi. Děkuji za pozornost a jsem samozřejmě k dispozici, abych zodpověděl jakékoliv otázky. Děkuji vám. Otázky budeme jistě mít. Děkuji vám. Paní zpravodajka je kolegyně Schmidt, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát za zprávu. Hmm. Bohužel je tomu tak, že pokud eh, v kontrolním výboru tady máme zvláštní zprávu o podporách v zemědělství, tak již víme od samého začátku, jakým směrem se bude ubírat. Když se říká, že cíle, kterých mělo být dosaženo pomocí té podpory, nejsou jasně měřitelné, protože mimo jiné eh, rozdíly mezi členskými státy jsou příliš velké. Ovšem také víme, že národní orgány jsou zatíženy masivní administrativní zátěží a to je vždy eh, tady námět k zamyšlení. Ve zprávě jsem nalezla citát, který bych ráda skutečně citovala, nebo vše schrnuje. A citát je, který říká, cílem smlouvy je dát zemědělskému obyvatelstvu udržitelné eh, životní standardy a také všeobecní cíl SZP, který je přímé souvislosti s režimem základního platby. Toto stále ještě není jasně stanoveno a není to přetaveno v jasné a měřitelné cíle. Stále ještě nemáme žádnou výchozí hodnotu, podle kterého by se mohla hovořit, měřit efektivita, účinnost podpory z hlediska zlepšení příjmové situace obyvatelstva. Stále tak je e, málo známo, jaké jaká podpora venkovskému obyvatelstvu je nej efektivnější a nejúčinnější, tak aby zajistila rentabilní výrobu potvarin a další cíle. Doporučení soudu bychom měli podle mne podpořit, i když jsem se poněkud eh, divila, eh, neudivil poněkud ten eh, vyslovený entuziasmus účetního dvora v tom smyslu, že komise akceptovala některá doporučení. Já jsem toho názoru, že by komise měla akceptovat veškerá doporučení a proto se tady naprosto připojí k tomu, co doporučuje soudní dvůr. Jednak jedné to přebírám a jsem toho názoru, že ty klíčové kontroly musí fungovat, i když ta, eh, se to pojí s relativně velkým objemem práce. Všichni víme, že například zemědělství v Polsku je něco jiného než Estonsku, Rakousku či Svédsku. Přesto musíme zajistit, aby základní právní rámec režimu základní platby členské státy vykládali a implementovali co možná nejharmonizovanějším způsobem. A komise také musí jasně říci, jaké úkoly mají státy a jejich orgány převzít, když jde o to, aby klíčové kontroly byly účinné a aby byly nároky na platbu správně vypočítány. Víme, že po roce 2020 budeme mít asi méně peněz na zemědělství, přesto musíme podporovat aktivní zemědělce, zejména v případě, kdy nejenom, že e, vlastní nějakou plochu, ale právě v případě, kdy na ní provází zemědělskou činnost. Jak říkám, my jsme velmi otevření, rádi si to téma probereme. Chceme vědět, kam ty peníze jdou a chceme zajistit, aby ty peníze byly vynuložit smysluplným způsobem ve smyslu zemědělců, Evropského parlamentu i daňových poplatníků. Děkuji velmi za zprávu, velice eh, doporučuji, abychom měli vhodný follow-up, vhodné následné kroky a nejsem rozhodně proto, aby komise převzala pouze některá rady a doporučení, ale jsem zastánkyní toho, že komise by měla převzít všechna doporučení. Děkuji předsedkyně. Pokud jsem to správně pochopila, tak je důležité doporučení číslo 3, a totiž abychom měli nový právní rámec, abychom ho předložili teprve poté, co budeme mít analýzu těch e, účinků toho starého, abychom měli, kdo přesně peníze dostává a kolik peněz dostává, ale tak to myslím nebude, protože jestli to správně chápu, tak v květnu bude předložena nová legislativa, pak pak je tady již první otázka, zda chceme i nadále ty bohaté činit ještě bohatšími a ty malé tak trošku, trošičku podpořit, ale jenom trošku, což je důvodem proto, protože že se dochází k masivním investicím do půdy. Nyní bude mít slovo komise, já tady mám um, pana náměstka generálního ředitele a direktora Basko, takže nevím, kdo si přeje vzít eh, slovo, bude to pouze krátká prezentace, ale to samozřejmě eh, nevyřeší celou tu tematiku. My si jistě vyhradíme čas na řádné probrání tohoto skutečného problému. Nevím tedy, kdo z vás eh, se ujme slova. Domluvte se mezi sebou. Nyní má slovo generální ředitelství pro zemědělství. Děkuji mnohokrát. V první řadě chci poděkovat za tuto příležitost vyměnit si názory ohledně zvláštní zprávy účetního dvora na téma režimu základních plateb. Komise vítá tuto zvláštní zprávu. Co se týká všech doporučení, která jsou relevantní pro komisi, tak to jsme přijali. Na tom chci trvat, ačkoliv, jak tady zaznělo, to doporučení, které jak si předjímá legislativní postup, se bude řešit až po příslušné práci. Účetní dvůr uznává, že komise správně podporuje systém BPS a dohlíží na implementaci a poskytuje Eh, poradenství. Vlastní audit komise vykázal dobré výsledky. Já jsem velice rád za tento závěr, co se týká BPS, protože to je největší systém podpory příjmů zemědělců v EU. Jsem také velice rád, že eh, účetní dvůr dochází k závěru, že BPS byl úspěšně implementován, byť nedošlo k náležité snaze eh, národních orgánů. Nicméně je běžné, že v tak komplexním procesu dochází k nedostatkům. Auditoři komise revidují práci členských států a provádí také šetření za účelem ochrany evropského rozpočtu. Účetní dvůr dochází k závěru, že ten systém postupuje podle časového plánu, ale že je potřeba zaměřit se na zjednodušení, cílení a konvergenci. To je zatím omezené. Zde bych rád zdůraznil, že Byť prvotní návrh komise obsahoval méně možností a byl, když dovolíte, jaksi snáze pochopitelný, eh, v rámci eh, diskusí o reformě SZP byly přidávány další možnosti, aby členské státy dostaly více flexibility, aniž by to vedlo ke komplexním pravidlům. Co se týká například zacílení, členské státy musí cílit podporu na aktivní zemědělce. Ehm, mohou také diferenciovat základní platby do různých systémů a víme, že na období po roce 2020 podle nejnovějšího sdělení komise komise zdůrazňuje, že eh, chce cílit na skutečné zemědělce, aby se tedy cílil na ty, kteří provádějí zemědělství, aby se uživili. Co se týká konvergence, tří možností aplikace vnitřní konvergence. Jedna možnost pro plnou konvergenci je tedy krátkodobá, eh, druhá možnost je eh, plná konvergence střednědobá a třetí možnost je částečná konvergence v takzvaném tunelovém modelu. A zde eh, jsou rozdíly v implementaci členských států velice výrazné. Rád bych zdůraznil, že aplikace eh, té regionalizace, to znamená diferenciování pladeb, hraje velice výraznou roli v skutečné úrovni konvergence, které bylo v členském státě dosaženo. Kromě toho účetní dvůr poukazuje na to, že aktuální systém není založen na, na situaci celkového příjmu zemědělců. A zde bych rád zdůraznil, a komise chce připomenout, že to podporuje příjmy zemědělce tím, že podporuje jejich zemědělskou činnost. Podporujeme zemědělce v tom, aby podnikali zemědělskou činnost a to je v souladu se smlouvou. Proto, co se týká eh, systému základních plateb, eh, je konzistentní, že se zaměřuje na eh, příjmy generované z těchto zemědělcích, zemědělských aktivit, ale také tím, že se využívají produkční faktory farmy což jsou velice často věci, které jsou podporovány v druhém pilíři, například rozvoj diverzifikačních činností, jako třeba agroturistika sdělení komise ohledně budoucnosti evropského zemědělství, které bylo přijato koncem listopadu loňského roku, navrhuje na příští programovací období větší subsidiaritu a nový model eh, tohoto systému. Unie stanoví základní parametry politiky a členské státy budou mít větší míru odpovědnosti a budou více odpovědné za to, jakým způsobem těch cílů dosáhnou, a jak opodstatní daný způsob dosažení cíle v rámci strategického plánu SZP. Dopadové studie v rámci tohoto legislativního návrhu zohlední veškeré disponibilní poznatky ohledně implementace této politiky a přeskoumají detailněji celé to téma, které jsme právě diskutovali, tady tu otázku distribuce podpory, protože dosažení spravedlivější eh, Dosažení spravedlivějšího rozdělení podpory je jedním z klíčových cílů SZP do budoucna. A v tomto kontextu komise analyzuje aktuální distribuci cílení eh, této podpory nejen podle velikosti zemědělského podniku, ale také podle druhu zemědělské činnosti a bude zohledňovat také příjmy z jednak tedy ze zemědělské činnosti, ale také eh, příjmy z využití produkčních faktorů dané farmy. Děkuji vám. Já jsem tady nepochopila. Nepochopila jsem, tady mi to lído, budete mi to muset říct ještě jednou. Jaký je plán? Zpráva velmi kritizuje celou tuto záležitost opakovaně. Řekněte mi ty konkrétní kroky, co udělá komise, jak se přiblíží analýze, otázky, zda děláme ty bohaté čím dál bohatšími, ty velké čím dál těčími pomocí této základní platby. O to totiž jde a my jsme například byli na Slovensku, tam se ještě k tomu vrátíme, rádi si vás žádáme vaši odbornou kompetenci v této věci, ale náš dojem je, že to tak je. Řekněte několika slovy, co můžeme očekávat, jaké analýzy, jaké poukazy, přesně k tomuto tématu. Ještě jednou mi to řekněte. A pak ještě výjimečně dám slovo dalším dvěma kolegům, neboť máme čas. Prosím. Děkuji, omlouvám se, zda jste mě špatně pochopili. Rád bych vyjasnil, že v této zprávě nehovoříme o doporučeních, ale o závěrech eh, této zprávy, které jsou poměrně pozitivní ohledně implementace systému základních pladeb. Zdůrazní se zde problémy ohledně například nedostatku cílení, nebo co se týká potřeby dalšího zjednodušování. A zdůrazňuje to také otázku vnitřní konvergence a distribuce podpory pro zemědělské podniky v rámci jednotlivých členských států, zejména co se týká základního systému plateb. A to je přesně ten klíčový cíl, který byl předsevzán pro budoucí SZP tak jak to bylo přijato komisí v, da, v daném sdělení. V tom sdělení, které jsme přijali loni v listopadu, jasně podtrhujeme, že komise chce, aby SZP byla mnohem jednodušší, modernější, aby dosahovala cílu a spravedlivější, co se týká distribuce. A my už jsme zmiňovali několik možností reflexe tak, jak by se mohlo zavést ta, ta větší férovost, tedy zastropení nebo různé degresivní platby a tak dále. Možnosti eh, soustředit se na skutečné zemědělce, tedy na ty, kteří jsou závislí eh, z hlediska život, eh, živobytí na zemědělské aktivitě. Rovněž zdůrazňujeme, že komise je ochotná implementovat nový systém, který by představoval jaksi nový model pro zemědělskou politiku. Bude, bylo by to založeno na nové subsidiaritě, tedy nová rovnováha odpovědností mezi úrovní EU a mezi úrovní členského státu, přičemž eh, by tam byla sledována výkonnost co do implementace a účinnosti dané politiky. A to by se kontrolovalo v souladu s těmito cíli, tedy poskytování eh, podpory pro zemědělskou komunitu, zprávu přírodních zdrojů a podpora socioekonomického modelu venkovských oblastí. A toto jsou všechno prvky, které budeme řešit v rámci doporučení eh, soudu v této zprávě, ale je jasné, jak jsem řekl hned na úvod, eh, pokud komise přijme toto doporučení, nemůže předjímat závěrečný výsledek legislativních návrhů a e, výsledek rozhodovacího procesu. Děkuji. Kolega Flanagan, bitte. Kolega Flanagan. Uh, thank you very... Děkuji. No, já znám poměrně dost zemědělců od nás kteří mohli tu zprávu napsat za vás, řekli by v podstatě to samé, to, co říkala předsedkyně bohatší bohatnou a chudí chudnou, říkají přesně toto. Problém je, že posledně, alespoň pokud vím, jsme mohli jít jednodušší cestou, tedy cestou frontloadingu a záruky toho, že ty peníze půjdou malým zemědělcům. A to bylo v systému, kde bychom potenciálně měli méně subsidiarity než tady. Ale oni si pak udělali, co chtěli a dostali jsme se do situace, kde jeden zemědělec mohl dostávat tisíc euro za hektar a jejich soused 60 euro za hektar. A jeden z důvodů, proč jsem šel do voleb, že jsem sem chtěl přijít a změnit to, možná je to naivní. Evidentně zde existuje možnost přesně toto udělat. Ale problém je, že když budeme mít vyšší subsidiaritu, jakou máme příležitost, že v některých členských státech, například u nás, k té změně také dojde, protože je tam obrovský tlak nic neměnit, ať už to je skrz banky, které potřebují rekapitalizaci a e, té nedosáhnou, pokud peníze nepůjdou těm samým lidem. Takže jakým způsobem větší subsidiarita toto může zaručit? A zejména co se týká celé té myšlenky vyšší subsidiarity v pilíři 1. Máme masivní subsidiaritu v pilíři 2 aktuálně a ten je naprosto neuvěřitelně komplikovaný. A pokud budeme mít podobnou situaci v prvním pilíři, kde se, já nevím, rozhodne, že třeba v Irsku dostane, eh, se dostane balíček, a, který se někam předloží a řekne se, tak splňuje to kritéria, ano, tak to dostanete. To byla ta teorie i u pilíře 2. A mm, já jsem říkal, podívejte, my vám tady úplně prošoupeme koberce, protože tento systém je naprosto nekonečně složitý. Takže já nevím, jak to, co tady navrhujeme, něco zjednoduší, jak to zaručí, že ty peníze nepotečou do těch stejných kapes, protože já mám tak trošku obavu, že když budeme mít možnost do toho sáhnout doma, tak to skončí úplně stejně. Ale až za pár let o tom budeme mluvit znovu, tak už žádní malí zemědělci nebudou. Ano, zejména když se podíváme na vlády v některých členských státech, které pracují do své vlastní kapsy, abych tak řekla. Paní Buchner. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem vždy z toho eh, skutečně špatná, když tady vidíme zároveň cílové vydávání peněz a zjednodušování, zjednodušování. U té základní platby to děláme co možná jednodušším, nejjednodušším způsobem. Každému členskému státu dáváme na hektar stejnou sumu. To vůbec není zacíleno a vůbec to není ku prospěchu nějakých cílů. To je přesně důvod toho, proč ti největší mají největší užitek a ti malí zemědělci ty bojují o přežití. A když tady hovoříme o subsidiaritě, tak jak je to míněno nyní, že tedy členské státy, že to přenecháváme jim to, jak dosáhnou těch cílů. Ano, já bych s tím mohla souhlasit, ale pouze v případě, kdyby ty cíle byly jasně nedefinovány, což nejsou. E, tady stále hovoříme o tom, že je třeba podpořit lépe ty malé zemědělce, udělat něco pro klima, ale každá země to dělá jinak, ale ti farmáři, ti si konkurují na stejném jednotném vnitřním trhu, takže to nemůže fungovat. Eh, měli bychom tedy hovořit o tom, jaký způsob zemědělství vůbec chceme mít, co je vhodné pro naši společnost, co je dobré pro životní prostředí, pro klima, co může zastavit změnu klimatu. A pak si můžeme rozmyslet, jaké nástroje pro dosažení těchto cílů jsou ty nejlepší, ale hovořit pouze o zjednodušení, aniž bychom si jasně nadefinovali cíle, to nás nedostane dál. Je taky třeba si dát pozor na to, že eh, pro farmáře v každém členském státu na tom národním trhu mají trochu jiné podmínky, ale zároveň musí všichni přežít na jednotném trhu. Proto si myslím, že degrese a zastropování by byly jistě takový první krok abychom tady neměli takové to příčné nebo plošné rozdávání stejným způsobem. Ale stále ještě si musíme nastavit ty cíle a podívat se na to, kam ty peníze jdou. Zda to bude jednodušší, nevím. Ale tady neustále vyslovovat jedním dechem zjednodušení a zacílení to podle mě nejde. Uh, Děkuji. Děkuji také za prezentaci účetnímu dvoru. Bylo to velmi užitečné. Bude to užitečnou součástí diskusí ke společné zemědělské politice. Komise chce na to reagovat, ale je potřeba, aby jsme se vyví, eh, zabývali tou situací, která vznikla. Ten systém se rozšířuje a stává se stále složitým, stále více složitým. Opravdu doufám, že tato agenda a tato doporučení použijeme i zde a v radě k tomu, aby celý systém byl lépe zacílen. Mám totiž za to, že je zásadní, abychom zajistili fungování společné zemědělské politiky do budoucnosti. Chtějí to od nás daňoví poplatníci. SZP má být efektivní a má působit tak, jako říká, že působí. Mohl by se účetní dvůr, a vím, že je to složité, vyjádřit ke sdělení Evropské komise k budoucnosti potravinářského a zemědělského odvětví? Budete vůbec zapojeni do celé této diskuse, do vyjednávání, které nás čekají během nadcházejících let? Já, Děkuji. Ještě jednou na komise a pak na závěr účetní dvůr. thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedající. Já se chci vrátit k jedné věci, která zde byla zmíněna, a to zacílení a zjednodušování a subsidiarita. Je jasné, a je to konec konců jedním z hlavních prvků, který jsme zdůraznili v listopadovém sdělení Evropské komise, že cíle společné zemědělské politiky, ať už tedy obecné, anebo konkrétně operační, jako například podporovat odolné, odolnost a trvalou udržitelnost společenství a bojovat proti klimatickým cílům, že tyto cíle budou jasnější a budou muset být reflektovány i na vnitrostátní úrovně, a to do vypočítatelných závazků členských států, které nám ukážou, jak členské státy chtějí těchto cílů dosáhnout, ať už cílů obecných anebo konkrétních. jak jich dosáhnou na vnitrostátní úrovni, tam budou mít daleko více subsidiarity. V tom smyslu, jak se bude vytvářet a provádět politika v členských státech. Pakliže dosáhne tyto kvantifikovatelné obecné a operační cíle. Tedy to by mohlo na pomoci diskusi o tom, do jaké míry členské státy již tuto politiku zacílili, zjednodušili a dosáhli konvergence. Tyto diskuse budou v budoucnosti vycházet ze strukturovanějšího programu, ze strategického plánu, ve kterém nám členské státy přesně ukáží, jak veřejná opatření zapadají do evropských a vnitrostátních cílů. Nezapomínejme ovšem na jednu klíčovou věc. Čím více chceme zacelovat tuto politiku, tím více dalších eh, kritérií budeme mít, tím více konkrétních podrobností budeme muset do systému zavádět, abychom veřejnou podporu dávali těm příjemcům, kteří ji potřebují. Je jasné, že je těžké vyvážit právě zacílení se zjednodušováním. Vidíme to v poslední verzi společné zemědělské politiky. Máme řadu nástrojů, které nám pomohou dosáhnout cílů. Zrovna před pár eh, týdny jsme hovořili o zeleňování, teď tedy hovoříme o základních platbách. Pokud tyto režimy nebudou řádně zavedeny, tak situace bude stále složitá, jak v některých zemích vidíme. To je věc, kterou chceme řešit v budoucnosti prostřednictvím strategického plánu, strukturovaného projektu, programu a dávání většího manévracího prostoru členským státům, tak aby došlo ke zjednodušení a minimalizaci administrativní zátěže. Dobře, no, pro nás jako výbor je zásadní, eh, abychom Eh, se nějak popasovali s těmi 27 různými schématy. Kdo co dělá, jak, co, jak a kdy. Což bude velice, velice problematické. Nevím, jestli má vůbec eh, smysl ještě vůbec hovořit o smyslu a užitečnosti SZP. Eh, povede to jenom k tomu, že se ty prostředky na zemědělství dostanou pod ještě větší tlak, než jak to je teď když budou mít členské státy tu možnost bohatých lidí, kteří jsou u vlády v členských státech. Například máme spoustu otázek k tomu slovenskému modelu, máme mnoho otázek k českému modelu, máme otázky k bulharskému modelu. Mohu vám pouze říci, že teď otevíráte dveře a vlastně bránu pro velice specifická národní specifika. A já mám osobně velké, velké pochybnosti. Bez ohledu na to, my máme výzvy rádi a budeme k tomu tak přistupovat. Ještě pan Figueiredo dostane slovo. Thank you, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám všem za vaše otázky. Všechny tyto otázky byly důležité, mohly se tak vyjádřit. Jak říkala paní předsedkyně, situace je problematická. Těžko najít správnou rovnováhu několika proměnných. Některé totiž stojí proti sobě a je skutečně těžké je řádně vyvážit. I z politického hlediska. prvé se chci vyjádřit k tomu, jestli jsem či nejsem spokojen s tím, že ta doporučení nebyla přijata ve své úplnosti. No, samozřejmě, že bych byl spokojenější, kdyby byla přijata veškerá doporučení. A také musím říci, že v tato doporučení věřím, proto jsou v textu i když s nimi komise nesouhlasí. My máme za to v účetním dvoře, že tato doporučení jsou důležitá a že by v textu měla zůstat. I když mají své kritiky. Na druhou stranu jsem spokojený, protože chápu, že Evropská komise je v tuto chvíli v citlivé situaci. My totiž analyzujeme reformu společné zemědělské politiky z roku 2013 která tady vstoupila v platnost v roce 2015. A v mezičase Evropská komise začala připravovat další reformu. Já tedy chápu, že, že je pro ně těžké zaujmout jasný postoj ke všem otázkám, které jsme nadnesli. Ale o jaké hlavní otázky tedy šlo? zákonodáci vlastně sdělujeme následující. Když jste schválili reformu v roce 2013 a uvědomujeme si, že to bylo po velmi dlouhých diskusích, tak některé hlavní cíle, které jste si stanovili, zjednodušování, lepší zacílení, konvergence hodnot a řešení, tak když navštěvujeme na místě jednotlivé lokality, tak vidíme, že těchto výsledků dosaženo nebylo, že s tím jsou problémy. A účetní dvůr následně má povinnost vám zákonodárcům říci, že tam problémy jsou a jaké jsou. Viděli jsme je u zjednodušování například. Určitě v budoucnosti budete diskutovat o zjednodušování a subsidiaritě, o jejich vztahu. A my jenom chceme, abyste dávali pozor na ty konkrétní případy, které jsme popsali v této zprávě. Narazili jsme také na problémy se zacelováním. Chci jenom připomenout, že v reformě z roku 2013 byl zaveden pojem aktivního zemědělce, což bylo důležité pro účely zacelování tak aby finanční podpora šla skutečným zemědělcům. No a my jsme při kontrolách na místě zjistili, že existují problémy při zavádění této koncepce do praxe. A požádali jsme vás, abyste se tomu věnovali. Také jsme narazili na problémy s konvergencí. Cílem reformy z roku 2013 byla právě konvergence. A teď zaznamenáváme v 11 z 18 členských států, které používají režim základní platby, že po roce 2019 tam budou panovat zásadní rozdíly. My si uvědomujeme, že režim základní platby protěžuje velké zemědělské podniky. A tím už se dostáváme k otázce, o které jste před několika minutami diskutovali. O otázce příjmu a podpory příjmu zemědělců. Já chápu postoj Evropské komise. Víme, že existují problémy, víme, že není jednoduché je vyřešit, A neměli bychom se spokojit jenom s tím, že víme, kolik příjmu vygeneruje zemědělská činnost. Podle mě to nestačí. A právě proto jsme do textu dali doporučení číslo 3, ve kterém, jak jste si všimli, uvádíme, že podpora příjmů musí brát v úvahu stávající distribuci v EU. Rozdíly mezi oblastmi, náklady a životoschopností zemědělství, příjmy z potravinářské a jiné zemědělské produkce a z nezemědělských zdrojů. Já tedy chci, aby zákonodárce se této otázce věnoval. Mám totiž za to, že pokud si nedáme pozor na všechny tyto otázky, tak ve snaze lépe zacílet novou společnou zemědělskou politiku opět střelíme mimo branku. To je tedy jedna věc. A nakonec ještě k otázkám, které jste mě položili, ještě jednu připomínku. My tady diskutujeme pouze o režimu základní platby. Řada těchto otázek ovšem, jak jasně uvedla Evropská komise, má souvislosti s budoucí společnou zemědělskou politikou. A předpokládám tedy, že tato diskuse bude pokračovat i v rámci dalšího bodu na pořadu jednání, kde tedy účetní dvůr se bude vyjadřovat k budoucnosti SZP. Děkuji. Thank you very much. Herzlichen Dank. Děkuji. Přeje si na závěr vystoupit paní zpravodajka? Ne, tedy navrhuji, abychom se k tomuto tématu ještě vrátili znovu, měli o něm podrobnou debatu a prosím generální ředitelství, aby nám pak eh, na, dala k dispozici eh, veškeré dokumenty eh, v souvislosti s touto prezentací, s prezentací EUD. A nyní jsme eh, u dalšího bodu, tematický dokument EUD o budoucnosti SZP. Eh, zpravodaj je pan Celer a prezentaci bude mít odpovědný člen EUD, pan Figueiredo, prosím. Thank you, eh, chairman. Chair... Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci a poslankyně, s, vaši, s vaším dovolením bych vám krátce prezentoval tento dokument, tak aby mohla probíhat širší diskuse. Za prvé bych rád připomenul, že Evropská komise je autorem sdělení k budoucnosti potravinářského průmyslu a zemědělství v Evropě. Tento dokument je vlastně reakcí Evropského účetního dvora. Víme, že probíhá široká diskuse k budoucnosti společné zemědělské politiky. Při přípravě programu na rok 2018 jsme měli za to, že bude potřeba připravit dokument týkající se právě budoucnosti společné zemědělské politiky. Jedná se tady o reakci na sdělení Evropské komise o budoucnosti a potravinářského odvětví a zemědělství. Není to tedy auditní zpráva. Je to v podstatě přehledový dokument, který vychází z předchozích publikací Evropského účetního dvora a z dalších veřejně dostupných informací. V tomto informačním dokumentu se zabýváme třemi hlavními věcmi. Za prvé se soustředíme na klíčové trendy a údaje, které se týkají zemědělství a venkova. Dále, na základě svých zkušeností a na základě studia dalších relevantních zdrojů se snažíme obecně načrtnout situaci v zemědělských oblastech a obecně na venkově. A v další části dokumentu v podstatě popisujeme stávající stav zemědělství v EU. Další část dokumentu obsahuje zjištění týkající se stávající SZP. My jsme velmi pozorně prostudovali sdělení Evropské komise a podívali jsme se na jeho hlavní myšlenky a následně chceme připomenout předchozí zjištění, která jsme vyjádřili ve svých předchozích pracech za posledních 8 let. A nakonec prezentujeme kritéria a klíčové výzvy, kterým bude čelit nová společná zemědělská politika. Evropský účetní dvůr není politický orgán. Nemá v kompetenci definovat budoucí politiku. Evropský účetní dvůr je vnější auditor. Nicméně, na základě předchozí zkušeností a na základě předchozí auditorské práce máme za to, že můžeme učinit určité návrhy ne, že bychom navrhovali jednotlivá řešení, ale můžeme navrhovat kritéria pro jejich vyhodnocení. A to je právě účelem tohoto dokumentu. Podívejme se tedy na trendy a na údaje. Za prvé, během posledních deseti let jsme zažili stabilní financování společné zemědělské politiky, které se soustředovalo na podporu příjmu. Na tomto grafu vidíme, že v obecných rysech finanční podpora zemědělství byla stabilní, a to už od roku 2006 až do stávajícího roku. Lišily se jednotlivé části, ale celková finanční podpora do této oblasti byla, jak jsem říkal, stabilní. Druhý údaj, se skrývá v této větě, ve které říkáme, že méně, nicméně větších zemědělských podniků a méně pracujících má konstantní eh, výstup, což tedy znamená, že máme větší příjmy na osobu zaměstnanou na plný úvazek zemědělství. A také to znamená, že v Evropě sice máme méně zemědělců, kteří ale odvádějí vyšší výkony. Počet pracovníků je nižší tedy než v minulosti. Nicméně víme, že produkční výstupy zůstávají konstantní. A následně tedy smíme dojít k závěru, že na osobu, která je zaměstnána na plný úvazek v zemědělství máme vyšší příjem. Zde na grafu tou nejtmavší křivkou zdůrazňujeme snižující se počet zemědělských podniků. Na spodní křivce vidíme příjmy přepočítané na osobu s plným úvazkem. Ty rostou a na prostřední křivce také vidíme konstantní produkci hodnoty, víceméně konstantní. Samozřejmě, že existují roky, kde se to zvýší, potom existují roky, kdy se to sníží, ale obecně vidíme, že výstup hodnoty je konstantní. Evropský účetní dvůr má za to, že tento graf je zdrojem velmi důležitých údajů o našem zemědělství a jeho posledním vývoji. Nicméně, v tomto dokumentu naleznete i jiné údaje. Já budu pochopitelně zdůrazňovat pouze několik z nich. A to, Například, že ceny potravin se přibližují světovým cenám a Evropská unie je čistým vývozcem potravin. Ale je čistým dovozcem nespracovaných zemědělských produktů. Zvýšil se průměrný věk vedoucích pracovníků zemědělských podniků. Je to ovšem v souladu s eh, širšími demografickými trendy. Nemáme konzistentní údaje k celkové, celkové rozloze půdy používané pro zemědělství. Protože máme údaje, které ukazují, že se snižuje roz, eh, rozloha zemědělské půdy, když se třeba podíváme na statistiky týkající se úrody. Nicméně máme jiné údaje, které poukazují naopak na to, že celková rozloha je víceméně stabilní. Neměli jsme dostatečný pokrok, co se týče péče o životní prostředí a o klima. Vychází to také z poslední zprávy účetního dvora týkající se ozelenění. Hospodářské rozdíly mezi venkovem a zbytkem zemí jsou méně významné oproti minulosti. Nyní zjištění a kritéria týkající se společné zemědělské politiky. Podívejme se nejprve na náš přístup. Jak jsem řekl, nejsme politický orgán, musíme se držet technických kritérií a podle nich hodnotit dokumenty či politiky, programy a podobně. Používáme k tomu model, který obecně vypadá takto, já se něho krátce zastavím. Čili takovýmto způsobem jsme analyzovali sdělení Evropské komise. Nejprve je potřeba identifikovat potřeby. A z těchto potřeb potom vznikají cíle. K dosažení cílu potřebujeme vstupy, a chceme-li dosáhnout cílu těmito vstupy, tak tomu potřebujeme procesy. A z toho tedy vyplývají výstupy, dopady, výsledky, na které má vliv, na které mají vliv vnější faktory. Tak to tedy k tomu přistupujeme. A tímto způsobem, jak jsem říkal, jsme analyzovali sdělení Evropské komise. Nejprve k potřebám, cílům a vstupům. Co se potřeb týče, tak nemáme dost informací k identifikaci konkrétních potřeb a ospravedlnění stávajícího, stávající výdaje na společnou zemědělskou politiku. Dále je potřeba jasněji definovat koncepci přidané evropské hodnoty. Nám nebyla tato koncepce zcela jasná. Společná zemědělská politika by také měla reagovat na dlouhodobé trendy. Nyní k cílům. Společná zemědělská politika nemá dostatečně jasné a konkrétní cíle. To jsou prohlášení, která jsme učinili i v minulosti. A připomínáme to v souvislosti se stávajícím sdělením Evropské komise. Potřebujeme, aby cíle SZP byly více v souladu s cílemi dalších politik Evropské unie. Co se týče vstupů, tak alokace fondů ze společné zemědělské politiky nevychází dostatečně se stanovených cílů a očekávané evropské hodnoty přidané. Teď, co se týče procesů, tak chceme-li mít uh, hospodárné nástroje společné politiky, tak k tomu potřebujeme rychlejší informace a také je potřeba zajistit větší konzistentnost CZP s dalšími politikami Evropské unie a také mezi jednotlivými nástroji CZP. Tato politika by měla být zjednodušena, nicméně ne na úkor její efektivity. Ty, co se ještě procesu týče, tak eh, zavádění nové SZP vyžaduje čas. A to jsou všechno věci, které jsme uváděli i v minulosti. Teď, co se týče výstupu, výsledku a vnějších faktorů, tak jsme v této zprávě řekli, že stávající systém ukazatelů nedostatečně hodnotí výkonnost této politiky a je potřeba propojit výstup, to více propojit z výstupy, výsledky, dopady a cíly. V tuto chvíli neexistuje propojení mezi vyplacenými penězi a dosažením cílu výkonnosti. I v minulosti jsme už říkali, že je potřeba, aby byla lépe nastavena odpovědnost u společné zemědělské politiky. To už jsme tedy říkali v minulosti, ale rádi bychom to připomenuli zákonodárcům v tomto informačním dokumentu k budoucnosti společné zemědělské politiky. Ale jak jsem zdůraznil, nejsme politický orgán a následně Evropský účetní dvůr nemůže předkládat konkrétní doporučení pro budoucnost. Máme ale za to, že Evropský účetní dvůr musí navrhnout zákonodárci kritéria, podle kterých se bude moci vyhodnotit, zdali nové návrhy jsou dostatečné, zdali jsou správné, zdali se mají realizovat či ne. A tato kritéria máme opět seřazena podle těchto jednotlivých eh, pojmů. Co se týče potřeb, tak potřeby musí být definovány na základě důkazů. Přidaná hodnota musí být prokázána v tom smyslu tedy, že reaguje na tyto potřeby a návrhy SZP musí brát v úvahu dlouhodobé trendy a kromě toho také musí mít jasně stanovený distribuční dopad. To jsou tedy kritéria týkající se potřeb. Nyní k cílům. Cíle mají být jasně definovány a musí reflektovat jak definované potřeby, tak i dlouhodobou vizi společné zemědělské politiky. Dále se tážeme, jestli jsou zakotveny v kvantifikovaných nástrojích a také jestli jsou konzistentní s obecnými závazky jiných oblastí politiky a mezinárodními závazky. Co se týče vstupu, tak eh, fondy by měly být alokovány na základě hodnocení potřeb a očekávaných výsledků. Klademe si také otázku, zda ty fondy jsou investovány tam, kde můžou opravdu dosáhnout eh, zásadní přidané evropské hodnoty. Co se procesu týče, tak eh, Politiku musíme provádět na základě důkazu a to nástroji, které jsou eh, nákladově efektivní. Klademe si otázku, zdali SZP je v souladu s dalšími evropskými politikami a také jestli existuje soulad mezi jednotlivými nástroji v rámci SZP. Klademe si otázku, zdali pravidla implementace jsou jednoduchá aniž by to mělo dopad na její hospodárnost. A tážeme se, jestli máme k dispozici dostatečné prostředky k zavedení nového modelu realizace této politiky. Teď, co se týče výstupu, výsledku a vnějších faktorů. Výkon, výkonný systém musí být provázány cíle politiky a výstupy, výsledky a dopady. Musí existovat jasné propojení mezi vyplacenými prostředky a dosažením dohodnutých výkonnostních cílů. Výkonnost politiky a relevantní externí faktory musí být sledovány a politika musí být přizpůsobena, pakliže je to potřeba. A nakonec, co se týče odpovědnosti, tak si klademe otázku, zdali existuje v novém návrhu dostatečná odpovědnost a kontrolní řetězec. Toto jsou tedy kritéria, podle kterých podle našeho názoru by se měla hodnotit budoucnost CZP. V tomto informačním dokumentu uvidíte důvody, ze kterých eh, navrhujeme, abyste právě podle těchto kritérií měli hodnotit eh, návrhy týkající se budoucnosti SZP. A nyní je tedy na zákonodárci a na poslancích, aby buď to přijali, anebo odmítli tato kritéria, či je poupravili, ale chtěl jsem říci, že když Evropská komise v květnu nebo v červnu předloží svůj návrh, tak eh, se budeme zabývat právě těmito kritériemi a podle nich budeme tento návrh Evropské komise hodnotit. Děkuji za pozornost. Já si dank. Děkuji mnohokrát. Naším zpravodajem je kolega Celer, ale já bych ještě předeslala jednu větu. Dnes eh, odpoledne v 15.22 jsme obdrželi mailem ten dokument. V 15.22 neměli jsme žádnou eh, šanci si to přečíst. Je to velice politování hodné. Já to chápu, že jste chtěli do výboru pro zemědělství, ale my bychom bývali rádi, pokud tady něco probíráme, se měli možnost se s tím seznámit předem, takže je to velice politování hnutné. Kolega Celer, prosím, děkuji paní předsedkyně. Já tady slyším ještě ten křik kolegu a kolegyň z výboru pro zemědělství, ale také členských států, jak to, že se tady vměšuje účetní dvůr do věcí, které se týkají dalšího provozování společné zemědělské politiky, ale já jsem kolegům kolegům z účetního dvora výslovně vděčný za to, že nám předložili tento tematický dokument, i když to není audit neboť eh, vy jste měli celou řadu auditů a zvláštních zpráv a prostřední svých nich máte velice hluboký vhled do provádění SZP. A proto si myslím, že byste měli mít právo, a vy jste to také učinili, právo dospět k hodnocení dosavadní společné zemědělské politiky a předložit návrhy, jak by měla postupovat dále. Neboť svět se točí, věci se mění, také Evropská unie si zvažuje, jak zvolit příští hlavní cíle své činnosti, ale pouze od, ale již nyní mi říkají kolegové z výboru pro zemědělství, že i v budoucnu nechtějí, aby se nic měnilo na zemědělské politice, že třeba, aby vše zůstalo tak, jaké to je, že ty peníze musí být minimálně zachovány v té stávající výši, také e, příštím e, programovacím obdobím a tak dále. Což podle mne nemůže být reakcí z naší strany zemědělství stále ještě zabírá 40 evropského rozpočtu a je třeba si položit otázku, zda je to správné a smysluplné. A tady dvě věty z vaší zprávy, ze zprávy účetního dvora, které jsou tematického dokumentu, říká se, CAP funds jsou alokovány členským státům ve formě národních obálek, které nejsou určeny podle potřeb členských států a není tam závazek mít nějaké specifické výsledky. Členské státy eh, si nastavují sami opatření, jak se vynakládají ty peníze z té finanční obálky, což samozřejmě sebou vede riziko na to eh, vydávání peněz, které je orientováno na výsledky. A že rozvoj venkova neposkytuje často náležité výsledky co do eh, jeho využívání. Financování je potřeba napřít tam, kde eh, může být eh, dobře utraceno, respektive ne v tam, kde eh, se dosáhnou nejlepší výsledky. Ovšem OECD rozpočet orientovaný na výkonu dignituje to measurable... fondy alokované pro měřitelné výsledky a zbytek textu chybí. A já si myslím, že z toho důvodu musíme tento dokument začlenit do naší diskuze a do budoucna zvážit i, i ohledně jaksi měnícího se zemědělství. Máme větší industrializaci, stále větší podniky. Eh, zemědělská půda dosáhla takových hodnot, že v podstatě už se s ní spekuluje a možnosti příjmu pro zemědělské podniky se rozšířily Konec konců účetní dvůr na to také odkazuje, když třeba si řekneme, že se produkty vyrábějí mm, eh, v rámci tedy takzvaného eh, využívání obnovitelných energií, no tak tady máme spoustu nových příležitostí, jak navýšit příjmy. I co se týká světového trhu, ani tam už nezaostáváme, ba naopak, konec konců účetní dvůr i toto konstatuje, jsme neto exportéři, Ehm, oproti tedy importům a i když máme vysoce subvencované zemědělství, tak ehm, když ho porovnáme třeba ehm, se zemědělstvím v rozvojových zemích, tak si myslím, že eh, zde musíme lecos upravit. Takže ještě jednou díky za tento tematický dokument, za zahájení této diskuse. Komise už v aktuálním období se snaží mm, leco posunout správným směrem, alespoň z našeho úhlu pohledu, zejména to byli spolurozhodovatelé v tom legislativním procesu, kdo se nakonec mm, obrátil na komisi a proto si myslím, že teď povedeme diskusi hlavně mezi sebou. Děkuji. Děkuji. Nyní bude mít slovo generální ředitelství pro zemědělství, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane Celere, vážení poslanci, pane Figurejdo, kolegové z účetního dvora. My vítáme tento briefing paper. Jsme přesvědčeni, že se jedná o velice důležitý a cený vstup do diskuse o té reformě, která probíhá a která se má materializovat v podobě legislativních návrhů do 29. května letošního roku. Takže každá rada, každý vstup eh, je velice ceněn. Velice rádi rovněž vidíme, že účetní dvůr v tom dokumentu uznává, že to sdělení jak si reagovalo na doporučení účetního dvora v posledních letech. Ne třeba asi na všechny se reaguje, ale na většinu ano. A to, myslím, ukazuje, že na straně komise zde je určitá reaktivita. Samozřejmě já mohu hovořit pouze o té instituci, která navrhuje, jak řekl právě pan Celr, ve finále to budou kolegislátoři, kdo definuje politiku, podobně jako v minulosti. A třeba v minulosti pan Des eh, rád říká, že žádný návrh komise neodešel z parlamentu tak, jak do něj přišel. Takže ke změnám jistě dojde a ve finále bude potřeba zkontrolovat, jaké ty změny vlastně jsou. Co se týká toho sdělení, eh, tam se snažíme zavést něco, co v diskusi mnohokrát zaznělo, ale i v té předchozí diskusi, tedy k tomu předchozímu bodu, snaží se najít novou rovnováhu, novou definici rolí jednotlivých aktérů v rámci tohoto procesu. Máme tu Evropskou unii, členské státy, sdílený management, eh, zavádění toho nového modelu. A ten model by neměl být vnímán pouze jako nástroj pro předání veškeré moci členským státům. Je potřeba to vnímat jako nástroj pro novou orientaci té politiky na nové cíle, posunutí se pryč od té téměř výlučné orientace na pravidla, doložky a procedury a formality. Takže tady je v podstatě ta představa, že do budoucna už nebudeme v první řadě debatovat o tom, zda nějaké měření bylo správné, zda nějaká pravidla byla nebo nebyla porušena, ale v první chvíli chceme diskutovat, jaké jsou ty cíle, kterými se chceme řídit, co potřebujeme, abychom je splnili a zda ve finále jsme ty cíle skutečně naplnili, zda jsme jich dosáhli. A to samozřejmě si žádá předefinování rolí, protože abychom reagovali na diverzitu evropského zemědělství, to tady také zaznělo, je nutné podle mě dát členským státům větší roli, aby mohli řešit potřeby přímo v terénu a aby mohli definovat podle toho své cíle. Komise pak bude mít za úkol kontrolovat eh, správné nastavení cílů eh, v dialogu s členskými státy, aby schvalovala plány SZP, které členské státy budou sestavovat a poté eh, to bude také kontrolovat, zda to, co se děje v terénu, odpovídá tomu, co bylo naplánováno a bude hodnotit, zda se dosáhlo těch cílů. A takovýto eh, přístup orientovaný na výsledky znamená, že se bude hodně dít na úrovni členských států. Vztahy EU a příjemců by se zjednodušily a tomu my můžeme pomoci tím, že se budeme vyhýbat eh, přílišnému stanovování pravidel a že to zkrátka necháme na členských státech, aby si sami implementovali právní rámec do národních lega, eh, le, legislativních rámců a zároveň můžeme co nejvíce podporovat využívání nových technologií, protože to může výrazně zjednodušit životy zemědělců. Aktuální řízení SZP eh, bude mít zachovanou stejnou strukturu, protože ta se osvědčila. Hovořím o těch výplatních agenturách, kompetentních agenturách a certifikačních úřadech, to se zachová. Ten eh, single audit approach by měl být také zachován, zejména co se týká auditu výkonnosti v rámci těch eh, systémů. Eh, tedy certifikační orgány by měly hrát významnější roli než do posud. V zásadě to, co se navrhuje, je výrazný posun, co se týká odpovědností a příležitostí v rámci skutečně společného rámce, který bude jasně definován, jasně vynucován tak, aby plnil více než jeden klíčový cíl na najednou, to znamená zjednodušení, orientaci na výsledky a politickou účinnost a efektivitu. A proto jsme velice rádi, že, soudní, eh, že účetní dvůr ve svém dokumentu říká, že vítá ambice komise, aby se eh, přeorientovala na výsledkový model. A má zlepšovat účinnost a efektivitu SZP. přesně toho chceme dosáhnout. V tom briefing paperu eh, účetní dvůr identifikuje klíčové faktory pro úspěch, tedy solidní vědecká a statistická eh, podloženost, definované cíle členskými státy, a definovatelné cíle v eh, souladu s cíly EU, robustní monitorovací evaluační rámec a solidní auditní a odpovědnostní řetězec. To je hodnocení, které plně sdílíme. To jsou klíčové faktory, které musí existovat, eh, jinak ten systém nikdy nedosáhne toho, čeho dosáhnout má. Dovolte mi říci něco k té diskusi, která už tady začala, tedy ta nutná klíčová data, soustředí se to vlastně vždy na to, zda máme všechna vstupní data. A zde s účetním dvorem často vedeme dlouhé konfrontační diskuse. Já bych rád zopakoval, proč jsme přesvědčeni, že bychom se měli zaměřit na eh, příjmy ze zemědělství a ne příjmy z domácností. Eh, za prvé proto, že cíle eh, smlouvy jsou propojeny s zemědělskou činností, s činností zemědělců. A to je proto, že smlouva považuje zemědělskou politiku za hospodářskou politiku v první řadě a ne ani tak za sociální politiku řeší to zemědělskou činnost a chce zajistit, že zemědělství bude přítomno napříč celým spektrem v celém teritoriu EU. Takže všechny tyto cíle jsou přímo napojeny na produktivitu, racionální rozvoj zemědělské produkce a tak dále a tak podobně. Pak eh, podpora produkt k producentovi, to bylo v roce 1992 a dál, eh, tam se cílilo na to, aby zemědělská činnost byla orientovaná na trh tím, že se za, zavedla ta záchraná síť v příjmu. A to je ten důvod, proč bychom se měli zaměřovat na e, tu zemědělskou činnost a ne na domácnosti, protože to může být ovlivněno jinými zdroji. A nakonec, eh, a to nikdo nepopře, máme málo dat o příjmech z jiných zdrojů než ze zemědělství jako takového. Pouze pět členských států nám takovéto informace dodává. Rád bych rovněž poukázal na to, že mnoho faktorů, které ovlivňují příjmovou situaci mimo zemědělství, ale také pro zemědělství, jsou v kompetenci členských států. Například zdanění, eh, dědické právo, eh, trhy s půdou, penzijní systémy. To vše je zcela mimo dosah SZP a tím pádem eh, se to velice těžko zohledňuje v politice jako takové. Na závěr mi dovolte říci, že jsem tak trochu v pokušení. Ehm, to, co pan Figurejdo právě velice správně zmínil, že výdaje na SZP jsou v podstatě stabilní mnoho let, to je naprosto správné, ale při aktuálních cenách, když se podíváte na konstantní ceny, jinými slovy, když to opravíme o inflaci, tak ty výdaje dost výrazně klesají za to celé období a pravděpodobně budou klesat i dál v příštím období. Takže ta obvyklá stížnost, že zemědělství je stále dražší a dražší, to zkrátka neplatí. Co se týká eh, hodnoty podpory, řekl bych, že se to spíše snižuje, než by se to zvyšovalo. Děkuji vám. Děkuji. Ovšem, pokud neznám ty ostatní zdroje přímý, pak tady to tvrzení, že neustále musíme podporovat eh, nákupy, to je poněkud odvážné. Není kolegyně Hojbůh, ale doufám, že to nebudeme vést zemědělskou odbornou debatu. Prosím. Ne, ne, ne, jde o peníze. Zcela jednoduše. Pan Celer Pane Celera, vy jste říkal, že 40% rozpočtu eh, téměř stále ještě jde do zemědělství. Nesmíte přitom zapomínat, že to je přesně ta oblast, která je eh, přenesena na úroveň společenství. Národní rozpočty v této věci jsou relativně nízké. My tady přidáváme, jak si se zhora, eh, z evropské úrovně hlavní rozpočet je skutečně umístěn zde, na evropské úrovni a ne na těch národních úrovních, národních rozpočtech. A když říkáte, že jsme eh, čistými vývozci, eh, tak nevím, zda eh, skutečně ty peníze z toho mají ti zemědělci, protože jsme čistí vývozci u zpracovaných produktů a čistí dovozci u surovin, pokud jsem to správně sledovala. Pouze příklad, aby se si to dokázali představit během krize s mlékem jsme expertovali více sušeného mléka než kdy dříve, ale ztratili jsme 10 centů na mléku, což byly miliardy eur, které se nedostaly k zemědělstvům. A to jsou 2,3 miliardy eur, které pak chybí celému naší ekonomice, neboť zemědělci to nevyváží, nevyváží do Panamy nebo do Kajmanských ostrovů, ti to vrací zpět do ekonomiky. Proto je třeba, abychom si dobře zvážili, co chceme udělat s rozpočtem na zemědělství. Máme mnoho výzev a problémů. Musíme více chránit klima, více eh, chránit blaho zvířat, například glyfosáty, pesticidy, musíme zredukovat to všechno, stojí peníze a to je peníze, které zemědělci sami nemají, nedokážou je eh, vydat na tyto věci, tedy otázka, co budeme eh, dávat komu na co a to jsou zásadní otázky. Předsedkyně, ano, na tom se shodneme. My se pouze bráníme tomu, aby pouze ti velcí a ti bohatí, kteří investují do ploch, do půdy, protože přesně vědí, že prostě dostanou od Evropy na ty plochy spoustu peněz. Nechceme, aby ty byly zvýhodněni na úkor například těch malých farmářů v Algoj, eh, kteří prostě nemůžou mít tolik plochy. Já bych ještě ráda dala slovo panu Figueiredovi a pak bych rozpravu ukončila. Pouze dám krátký prostor panu zpravodaji na závěr. Možná, pane Figueiredo, byste nám mohli ještě jednou objasnit otázku, ale to bychom rádi od vás písemně. Kolik z těch exportů jde do rozvojových zemí? Kolik zemědělských vývozů jde do rozvojových zemí? Včera jsem totiž opětovně měla velice obtížnou debatu u nás přímo v regionu na místě. Oni se nás ptali, respektive nám říkali vlastně, že díky našemu vývozu my podporujeme ty uprchlické vlny, ty vlny migrantů. Takže já vám, já bych teda slovo nejdříve panu Meglovi a pak panu Figueredovi. Děkuji. Děkuji, jenom dvě krátké připomínky. Nemám teď k dispozici čísla, ale je to velmi malá část vývozu do rozvojových zemí. Mohu ovšem říci, že Evropská unie dováží z rozvojových zemí více než Spojené státy, Kanada, Čína a Japonsko dohromady. Evropská unie je tedy velkým zdrojem dovozu z rozvojových zemí, ale pouze malá část vývozu do rozvojových zemí jde Čísla vám dáme. Když se podíváte do sdělení, tak tam o tom naleznete další informace. Uvidíte tam, že 72% podpory příjmu jde do firm, které mají mezi 5 a 250 hektary. Čili jsou to malé zemědělské statky, nic velkého. Polovina zemědělců kteří dostávají podporu, mají dokonce méně než 5 hektarů. Máme tedy velké zemědělské podniky, ale nemůžeme se na ně dívat jako na standardizované firmy, protože na jednu stranu máte třeba eh, farmu, která má 10 000 hektarů na obiloviny a hodně vydělává na podpoře přímo a na druhou stranu máme třeba eh, smíšenou eh, rostlinou a živočišnou výrobu anebo třeba různá družstva, která mají řadu vlastníků, kteří do určité míry i pracují přímo v tom družstvu. Takže ta situace je daleko složitější, než by vyplývalo tady z této diskuse, která si myslím, že tu realitu spíše může zastínit. Otevřeně to bych ráda popřela, protože my vidíme, že 90% příjmů jde k 10% příjemců. To je tady stále táž otázka těch vrchních 10%. Co to je za zemědělce? Co to je za zemědělské podniky? Co to je za farmy? A k čemu to tedy vede? Ale říkám, eh, ty čísla z komise to jasně dokládají že nejvíce peněz dětem nejbohatším. Dobrá, ale my to bereme jako výzvu, zařadíme si to na pořad jednání a potom rádi od vás e, bude, e, obdržíme jakoukoliv PowerPointovou prezentaci a klidně si pozveme i nějaký takový ten zemědělský podnik. My skutečně chceme vědět, kdo ty peníze dostává. Chceme to dořešit jasným způsobem. Nyní se nám podařilo se dostat eh, do časové tísně a mám tady ještě dvě kolegy, kteří se chtějí vyjádřit, takže prosím vás sručně. Kolega Flanagan a pan, paní Neuchel, pak dostane slovo pan do pan Celer a pan Cenmolv. Protože 17.30 začíná schůze koordinátorů. Kolega Flanagan. Děkuji mnohokrát. Víte, to závisí na tom, jak si ty statistické údaje aranžujete, protože když říkáte, že podpora jde malým farmám, tedy 5 až 250 hektarů, tak to je sice hezké, ale ta osoba na těch 250 hektarech u nás dostane stejné peníze na hektar, anebo dokonce více, než ta osoba, která hospodaří na pěti hektarech. Takže to není stejná podpora průřezově. A v tom je problém. Nakonec jde o to, že příliš mnoho peněz jde bohatým zemědělcům a nedostává se ta podpora ke správným lidem. A vsadil bych se klidně, že na konci tohoto funkčního období budeme mít stejné problémy v Jirsku jako teď, protože v podstatě ti, kteří jsou u kormidla, budou moci dělat, co chtějí. V podstatě, ať budeme dělat, co chceme, tak ty peníze zůstanou ve stejných kapsách. Kolegyně Nojchle, zcela stručně, pokud v prvním pilíři hovoříme o podpoře příjmu, a tato slovo podpora příjmu, to není můj vynález, to si stále doslýcháme, dočítáme. Tato podpora příjmu v tomto případě je sociální transfer a pokud je to sociální transfer, tak se musí orientovat podle potřebnosti té osoby, neboť neexistují jinak sociální transfery, které by byly nezávislé na potřebnosti toho příjemce a proto je třeba, aby to souviselo s potřebností příjemce a pak to také musí souviset s tím, kolik osob například tam hospodaří. Takový nezastropovaný sociální transfer ten máme u nás v tom prvním pilíři a je, musíme s ním nutně a naléhavě skoncovat. Předsedkyně bereme na vědomí, vidím, že všichni zúčastnění se již těší na rozpravu zítra na výboru pro zemědělství a poprosím nyní pana Figueréda. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Stručně. Rád bych pouze zmínil dvě, tři věci. Za prvé jsem s velkým spokojením, uspokojením si vyslechl, že komise vítá náš dokument. Je to náš příspěvek k probíhající diskusi. Pokud parlament má za to, že tento dokument je užitečný, tak my budeme spokojeni. <clears throat> Pokud parlament chce, aby účetní dvůr byl více vidět v této diskusi, tak jsme k dispozici pro další diskuse, pokud to po nás tedy budete chtít. Pak ještě jednu věc z této diskuse si odnáším. Pochopitelně dalo by se říct spousta věcí, ale pro tuto chvíli chci zdůraznit pouze jednu věc, jakožto vnější auditor. Souhlasím s přechodem k novému modelu, který vychází z výkonnosti a jejího hodnocení. S tím tedy úplně souhlasím. Ale jakožto auditor a člen Evropského účetního dvora mám povinnost požádat zákonodárce, aby nezapomínal ani na dodržování pravidel. To jsou věci, věci, které musí jít ruku v ruce, tedy výkonnost a dodržování pravidel. Určitou dobu jsme věnovali veškerou pozornost dodržování pravidel. A nesmíme na ní zapomínat. Prostě obě dvě věci jsou důležité. Chceme-li, aby veřejná organizace byla v dobrém stavu. Tedy jak dodržování pravidel, tak výkonnost. Děkuji. Kolega Celer. Kolega Celer, prosím. Na vzory všemu děkuji mnohokrát, pane Vigejredo, že jste takto vystřelil ten míč do hracího pole. Hra je nyní zahájena a já doufám, že budeme hrát férovým způsobem, společně. Neboť pravda je samozřejmě mnohem rozmanitější a není možné ji paušalizovat. Samozřejmě jsme vývozci, dovozci surovin z rozvojových zemí, ale komu tam patří ty, ten zemědělský průmysl? Ne těm malým farmářům, ty neprodukují ty produkty, které my dovážíme vlastníky těch velkých venkovských podniků, zemědělských podniků, tito vlastníci nepři, nepocházejí z těch zemí. Většinou spíš od někud od jinok a mnoho malých zemědělství ztrácí svou půdu, protože v jejich státech dochází k silnému rozvoji směrem k zemědělskému průmyslu a ti hlavní aktéři nepů, nepocházejí vůbec z těch zemí a pracují pouze k užitku těch, kteří v té zemi mají moc a ne k užitku obyvatel, alespoň často tomu tak je. Mléko, o tom se hovořilo. Eh, když před eh, budovou kancléřky demonstrovali německé zemi eh, ženy výrobkyně mléka, protože v Nizozemsku řekli zástupci mlečného průmyslu, abychom se konečně osvobodili od té zatracené mlečné kvóty, protože nám vadí v expanzi našeho obchodu, jsme dobří na trhu a chceme produkovat mnohem více, abychom měli mít více příjmů a zisků. Tedy ta věc je opět poněkud rozmanitější, nemůžeme paušalizovat a to, co říkal pan Mögel, je myslím hodné, že je třeba na to hledět případ od případu a být otevření a upřímní v této věci. To by měl být výchozí bod naší debaty. Předsedkyně, děkuji, tím jsme na konci tohoto bodu pořadu jednání a na konci veřejné části zasedání. Děkuji vám všem za tuto velice zajímavou debatu. Tímto ukončuji veřejné zasedání, abychom a prosím vás opustit co nejrychleji sál, abychom mohli zahájit další schůzi a zítra dopoledne budeme mít hlasování o absolutoriích. Děkuji vám a tímto končím tuto schůzi.